Já vás prosím o ještě chviličku pozornosti. E, jak víte, dámy a pánové, 16. E, e, července na plenárním zasedání poslanec Korvin Mike pronášel výroky, které nejsou v souladu s jednacím řádem Evropského parlamentu. Šlo konkrétně o rasistické poznámky. Já jsem přeskoumal zápis z tohoto jednání a poprosil jsem pana Korvina Mikého o vyjádření k těmto výrokům a on eh, se hodla eh, eh, on, on, On, on odmítl žádost o omluvu a trvá na svém stanovisku. A Evropský parlament má povinnost diskriminují, diskriminu, diskriminující poznámky a rasistické poznámky nestrpět podle článku 161. Já jsem tedy eh, se rozhodl eh, uložit eh, sankci panu Korvinu Mikovi a stáhnout mu 10 dnů platu. 10 dnů diet. Proti tomuto rozhodnutí se může pan kolega odvolat do 14 dnů od tohoto oznámení. Děkuji. Končím zasedání.